Uh, Vážené kolegyně, dámy a pánové, zahájíme hlasování. Začneme tedy eh, hlasování. Pořádek denní převiduje hlasování. Podle pořadu jednání eh, budeme hlasovat o zprávě paní Ayali Sender o jmenování eh, pana Vesberga členem účetního dvora. Budeme hlasovat o tomto návrhu. návrhu rozhodnutí, ke kterému nejsou žádné pozměňovací návrhy. Budeme používat elektronické karty k hlasování. Bude to tajné hlasování. Vážené kolegyně a kolegové, jako obvykle můžete zmáčknout ano či ne nebo zdržuji se. Je tu jen jediný rozdíl a to, že modré světlo bude vidět, nebude vidět nic zeleného, nic červeného ani nic bílého. Zahájíme tedy hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Kandidatura byla podpořena, přijata. Blahopřeji paní zpravodajce Ayla Sender. Přejdeme k, ke zprávě paní Wallis o žádosti o zbavení poslanecké imunity paní Agnes Hankis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Děkuji vám, paní Wallis. Podle pořadu jednání dále budeme hlasovat o zprávě pana Zahradila o důkazu původu pro některé textilní výrobky. Pan Zahradil si přeje slovo. Prosím, máte slovo. Uh, just briefly, Mr. President, uh... To stručné, pane předsedající pane předsedo. Byl jsem velice poctěn, že jsem mohl být zpravodajem. Když jsme měli příležitost eh, zamítnout, zrušit některé druhy nebo části legislativy, to, co je nadbytečné. A myslím, že eh, tento text eh, splňuje naše dlouhodobé cíle zaměřené na to, abychom lépe tvořili legislativu. A proto vám Eh, vás eh, všechny žádám, abyste podpořili tento návrh a předem vám děkuji. Děkuji bardzo. Poddaję pod Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto textu, bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. je přijata tato zpráva a já blahopřeji panu Zahradilovi. Podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o zprávě paní Srakiány o účasti Chorvatska na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Paní Dekajzer, přejete si slovo? Zapomněla jsem si svůj hlasovací lístek. It's a very big problem for all of us. To je pro nás všechny veliký problém. Sprawozdanie pani Seraciani. Zpráva paní Serakiani o účasti Chorvatska na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blahopřeji paní Serakiany. Následuje zpráv, doporučení paní Aukony o rozšíření oblasti působnosti nařízení o profesionální přezraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Jako eh, zpravodajka jménem politické skupiny, které souhlasí, žádám, aby se eh, hlasování o této zprávě ohledně tedy přesnější sluneční dopravy eurohotovosti bylo um, převedeno na později a pak e, zpráva výboru AFET 0076. 76. Je to proto, abychom zajistili lepší, co možná nejlepší spolupráci e, s komisí a e, radou. Takže vás všechny chci vybídnout, abychom hlasovali o těchto dvou zprávách 0076 a této, o které teď hovoříme, společně. Eh, vážené kolegyně a kolegové, mohou si vzít eh, slovo dvě osoby. Jedna osoba, která je pro, a to je paní Volc. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjasnit, že výbor požádal o to, aby to bylo odloženo, protože jsme eh, byli a, protože došlo k porušení. A v textu rady a bylo eh, v textu Koreperu odstraněno eh, to, co jsme chtěli prosazovat eh, v úvodních ustanoveních. Zároveň jsme, nám bylo řečeno, že všeobecné chápání není právně eh, závazné. Tuto unilaterální změnu nemůžeme eh, přijmout jako eh, precedens, takže nemůžeme hlasovat, než se tato věc vyřeší. Nemůžeme dovolit, aby mezi institucionální dohoda nebo um, uh, normální chápání bylo eh, porušováno. Není možné, aby zde docházelo k porušování smlouvy. Eh, Toto nemůžeme, eh, s tím nemůžeme souhlasit jako precedent. Musíme mít jasno v tom, že něco takového se nebude opakovat předtím, než můžeme hlasovat. Děkuji, se někdo promluvit proti tomuto návrhu, paní Okony? Nikoho nevidím. Pan Speroni. Pane předsedo, já nejsem eh, doslova proti tomu návrhu, ale vzhledem k tomu, že v pondělí odpoledne se žádá, abychom eh, schválili pořad jednání na celý týden, tak se tážu, proč tento návrh o odložení hlasování nebyl proveden včera a dochází k němu teprve teď, eh, těsně před hlasováním. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu paní Aukony. Kdo je pro návrh paní Aukony? Děkuji. Kdo je proti návrhu paní Okony? Kdo se zdržel? Ob, obě, obě dvě tedy zprávy budou odloženy. Obě dvě doporučení paní Okony. Následuje zpráva paní Tykau o dopravních aplikacích globálních družicových navigačních systémů. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Blahopřeji paní Tykal. Následuje zpráva pana Simpsona o mezinárodních dohodách v oblasti letectví podle Lisb- Lisabonské smlouvy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Blahopřeji, pane Simpsone. Následuje doporučení pana Elkadraujího výběr poplatku za užívání komunikací. Je to druhé čtení. Doporučení pro druhé čtení. Budeme tedy eh, hlasovat kvalifikovanou většinou. Blok číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následuje elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Návrh je přijat. Přijali jsme tedy stanovisko, tak jak bylo pozměněno. A já blahopřeji panu Alkadravimu. Následovat bude zpráva pana Leinena Evropské environmentální hospodářské účty. Zabýváme se tedy návrhem nařízení. Blok číslo 1, kdo je pro? Blok či, kdo je proti? Zdrželi se přijat. Budeme tedy hlasovat o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k hlasování, kde nejsou další změny. To bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji panu Lajnenovi. Zpráva paní Aukony byla odložena. Následuje zpráva pana Odyho, sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Je to návrh usnesení, nejsou zde pozměňovací návrhy. Je to odstavec 12, nejdříve o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Odstavec 18. Kdo je pro první část? Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Odstavec 24. Nejdříve první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Ostavec 47. Nejdříve o první části. Kdo je pro? já upře, upředívám sekretariat o... Pane předsedo, já jsem informoval sekretariát o tom, že mám ústní pozměňovací návrh pro článek 27 protože se tady oslovují určité body týkající se rámcového programu INDEC. Tento návrh a já bych rád informoval eh, naši ctihodnou sněmovnu. Eh, to se týká vlast včetně eh, Francie, Holandska a Spojeného království eh, z auditu. Ten, týkal se to provedení auditu, který byl pozitivně potvrzen, čili tady neexistují žádné etické problémy s tímto projektem. Etické aspekty jsou dohlíženy Evropskou komisí od prvopočátku. To bych rád potrhl a proto bych ctihodnou sněmovnu rád požádal o pozornost toho, aby, protože ve, aby ve zprávě nebyly žádné informace, které nejsou odůvodněné, protože toto je velice významný akademický projekt z Krakova, na kterém se podílí celá řada evropských institucí. Je popravka ústná, která mu... Ano, ústní pozměňovací návrh se týká vyškrtnutí celkového odstavce článku 27. První otázka. Chce se někdo vyslovit proti tomuto bodu? 40 poslanců. V tomto případě odpadá ústní pozměňovací návrh a hlasovat nebudeme. Nyní se dostáváme k odstavci 47, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Část 2 pro? Proti? zdržel se, přijato. Odstavec 60, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Bod odůvodnění je pro, proti, to přeskoumáme elektronicky, zahajuji hlasování. Dámy a pánové, žádám vás, abyste odešli nejbližším východem a opustili budovu. Prosím pěkně, opuste budovu nejbližším východem. Prosím, nepoužívejte výtahy. A nevstupujte do budovy, než budete opět vyzváni. And leave the building. Prosím vás, odejděte z budovy co nejrychleji. Prosím, abyste odešli z budovy co nejdříve. Nevracejte se do svých kanceláří. Žádám všechny, aby se nevraceli do svých kanceláří a aby odešli z budovy co nejrychleji. And take the nearest exit. A vydejte se tím nejbližším nouzovým východem. Uh, Uh, dear colleagues, listen up. Vážení kolegové, děkuji všem za to úžasné cvičení a jsem rád, že se vám podařilo vrátit bez zranění. Myslím, že vás mohu potěšit eh, tím, že řeknu, že už nebudeme dnes hlasovat. Hlasování se odloží na zítra.